Wilmot. Klinická hodnocení humánních léčivých přípravků. Slovo má paní zpravodajka. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především děkuji všem stínovým zpravodajům za vynikající podporu a spolupráci. Společně se nám podařilo s parlamentem hodně vyjednat. Chci také poděkovat litevskému předsednictví, za obrovský kus práce, který odvedli, aby včas předložili kompromis. A děkuji i kompromis, komisi, která předložila dobrý návrh a hodně nám pomohla v našich diskuzích. Děkuji vám. Na úvod chci vysvětlit, proč jsem se vůbec do této legislativy pustila. Před třemi lety jsem byla v Nottinghamu ve středisku pro léčbu dětských eh, tumorů. Tam jsem se setkala s dětmi, které trpí vzácnými rakovinami, včetně Sema Whitea, mladého muže. Bylo mi řečeno, že často není vůbec žádná léčba pro jejich onemocnění. Musí brát léky, které nejsou testovány na dětech. Pro některé z nich jsou klinické zkoušky jedinou šancí na vyléčení a nebo na přežití. Jsou to vzácné choroby, v jedné zemi často není dost pacientů, aby byly klinické zkoušky proveditelné a spolupráce v Evropě je proto zásadní. V současné době je proto prostě příliš nákladné a těžké. Toto nové nařízení, které sjednocuje pravidla v celé Evropské unii, vytváří jednotný aplikační portál a jednoznačný systém pro spolupráci mezi členskými státy. Situace se tím radikálně změní. Jsem bohužel loni v září zemřel, ale tato práce pokračuje. On byl velkou inspirací a já doufám, že to, čeho se nám podařilo dosáhnout, pomůže vylepšit život ostatních a léčbu ostatních. Ve stejné situaci, jako byl sám. A že to také bude znamenat, že počet dětí, které trpí vzácnými chorobami a rakovinou, stoupne. I ty, tě, kteří přežijí, stoupne. V současné době jenom polovina klinických zkoušek bývá zveřejněna a je pravděpodobnější, že se zveřejní pozitivní výsledky než negativní. Zkresluje se tím obrázek bezpečnosti a účinnosti medicíny a znamená to, že nebezpečné zkoušky se neopakují. Pravidla transparentnosti, která budou zavedena, jsou obrovský krok vpřed. Všechny zkoušky, pozitivní, negativní a nebo nejednoznačné, budou muset mít souhrn výsledků v databázi, která bude veřejně dostupná rok po dokončení a jakmile bude podána žádost o uvedení na trh, bude také nahrána celá zpráva. Tyto zprávy bychom také neměli vidět jako komerčně důvěrné a já si myslím, že to pomůže EMA a její snahu zveřejnit údaje, které už má teď. Všichni bychom měli být hrdí na to, že Evropská unie teď v celosvětovém měřítku bude na čele z hlediska transparentnosti. To je dobré pro bezpečnost pacientů, pro vědecký pokrok a také pro důvěru veřejnosti v medicínu. Musíme zajistit, že klinické zkoušky se budou odehrávat tady v Evropě, dávají příležitost pro novou léčbu, a podporují také tisíce kvalifikovaných pracovníků, vědeckých pracovníků. Víme, že v roce 2007, od roku 2007, klinické zkoušky v Unii poklesly od 25 a já doufám, že toto nařízení tento trend zvrátí, protože usnadní přeshraniční zkoušky. Omezíme tak zbytečnou byrokracii, budeme mít jednoznačné časové lhuty, vědci a akademici budou mít jistotu a zavedeme také koncepci zkoušek s nízkou intervencí a znamená to, že méně riskantní zkoušky nebudou tak náročné. Hlavně je ovšem ochrana pacientů. Je jednoznačné, že etický výbor se vždy bude účastnit hodnocení klinických zkoušek a bude mít pravomoc zastavit je. Budeme mít také komplexní text o ochraně zranitelné populace a chceme zajistit, že pacienti budou plně informováni, než se zkoušek zúčastní. Samozřejmě hlasujeme o kompromisu byla bych si přála, abychom v některých oblastech zašli dál. Chtěla bych, aby se víc zapojili pacienti, aby se zkrátily schvalovací lhuty, ale chápu, že členské státy mají na tyto věci vyhraněný názor a celkově si myslím, že jsme dosáhli skvělého kompromisu. Ještě jednou děkuji všem, kdo nám pomohli dospět do této fáze a doufám, že celý parlament dnes může toto nařízení podpořit. Děkuji. Paní Vilmotová. A nyní dostává slovo pan komisař Tonio Borg. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, na úvod bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Velmotové a také stínovým zpravodajům za skvělou práci a vynikající spolupráci v průběhu vývoje celého tohoto návrhu. A souhlasím se spravodajkou, já bych dal přednost také ambicioznějšímu kompromisu, ale vzhledem k tomu, jaká byla situace, myslím si, že toto je dobrý kompromis. A souhlasím především s tím, co říkala zpravodajka a co také zdůraznila. V průběhu celého vyjednávání se ukázalo, že toto nařízení přinese prospěch především evropským pacientům a také všem evropským občanům. A nejenom evropskému farmaceutickému průmyslu. Proč? Protože klinické zkoušky jsou klíčem pro vývoj nových léků. Abychom měli novou léčbu, abychom vylepšili léčbu s využitím léků, které už jsou schválené. Tyto zkoušky někdy představují poslední naději pro pacienty, kteří trpí vzácnými nebo závažnými chorobami, jak právě zpravodajka říkala. Kromě toho, že to prospěje pacientům, když podpoříme výzkum a investice, včetně investic směrem do Evropské unie, klinické zkoušky mohou také významným způsobem přispět k růstu a pracovním místům. Nové nařízení si klade také za cíl řešit to, že v posledních letech klinické zkoušky v EU poklesly zhruba o 25 Administrativní náklady a zdroje, které jsou nutné, se zdvojnásobily. A o 90 se zvýšila spoždění. Proto je naléhavé něco udělat, abychom si udrželi klinické zkoušky v Evropě a abychom zvýšili jejich počet ve prospěch pacientů i celého sektoru. Současně vysoká úroveň ochrany subjektů, které se účastní těchto zkoušek, musí být také zajištěna. To znamená svišnější zkoušky, ale současně musíme zachovat bezpečnost pacientů. Dnes máme před sebou odsouhlasený text, který řeší a podle mě dokáže vyřešit tyto výzvy. Takže jaké jsou ty hlavní prvky? Za prvé, racionalizovaný proces podávání žádostí, prostřednictvím jednoho vstupního místa Evropského portálu a také jednotný soubor dokumentů, které je třeba připravit a přiložit k žádosti. Za druhé, harmonizovaný postup pro posuzování žádostí o klinické zkoušky, což bude znamenat, že se vyhneme duplikaci a zbytečným spožděním. A možná nejdůležitější je to, že princip jakési mlčenlivé dohody se rozšiřuje na celý proces schvalování aniž bychom narušili bezpečnost. Znamená to, že především sponzoři, malé a střední podniky a akademici budou mít právní jistotu. Máme tady určitý časový rámec a pokud v této lhůtě nebude žádná reakce, bude se předpokládat, že schválení bylo uděleno. Za třetí, zjednodušený proces podávání zpráv. To znamená, že sponzoři nemusí samostatně předkládat informace nejrůznějším orgánům a členským státům zvýšená transparentnost, pokud je o klinické zkoušky a její výsledky. A to i v případech, kdy je něco zamítnuto, nebo upraveno, nebo schváleno. A kromě toho, a to je důležitá věc, klinické zkoušky, které se provádějí mimo EU, ale na které se odkazuje v žádosti o klinické zkoušky v EU, to znamená, že klinické zkoušky se konají mimo EU, ale žádost o schválení léků je podána v EU, ty budou muset splňovat regulatorní požadavky, které jsou nejméně ekvivalentní těm, které platí v Evropské unii. A poslední věc, komise bude schopná provádět kontroly jak v členských státech, tak v třetích zemích, aby zajistila, že pravidla pro klinické zkoušky se řádně uplatňují. Pane předsedo, vážení poslanci, na závěr chci ještě jednou zdůraznit, nakolik významné je toto nařízení, o kterém budete dnes hlasovat. Podpoří to klinický výzkum v Evropě a zvýší to také naději, že najdeme řešení pro mnoho pacientů, pro které teď nemáme žádnou účinnou léčbu. Mnohokrát děkuji za pozornost. Grazie, signor commissario. La parola... Děkuji, pane komisaři. A nyní prosím paní Sartori. Eh, paní Sartori tady není. Eh, pak tady paní Parvanová. Pan Živin. Pane předsedo, Nařízení o klinických hodnoceních může být opravdu velkou změnou eh, v Evropě a to z několika důvodů. Především postupy budou eh, na celém území EU stejné, velice, velice podobné, homogenní a to bude velice důležité pro eh, provádění těchto klinických hodnocení multicentrické povahy. Dále se tím zjednoduší také život zejména univerzitním subjektům, bylo tady již připomenuto, panem Borgem, že jich je velmi mnoho, bude také eh, jednodušší eh, jednat s konkrétními partnery a nikoli s obrovským množstvím partnerů. Dále eh, budou postupy kratší, bude zjednodušený život eh, badatelů, výzkumníků, akademiků. A dále výsledky budou zveřejněny. A když říkám výsledky, tak mám na mysli eh, všechny výsledky, včetně negativních výsledků, což zvýší transparentnost. Jinými slovy, také důvěru eh, občanů EU v tyto klinické testy. A konečně, poprvé na evropské úrovni, je tady eh, jen přidané riziko klinických hodnocení a nikoli absolutní riziko, které bude předmětem takovýchto eh, zkoušek. Vážení kolegové, jde o zjednodušení postupů, zrychlení postupů, jde také o levnější postupy a pro Evropu je to také větší ochrana pacientů, je to také eh, větší možnost dříve dostat nově ověřené postupy a také je možné eh, mít větší váhu eh, ve výzkumných eh, kruzích a je to velice důležité pro výrobu léčiv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Živéne. Vidím, že paní kolegyně právě dorazila, dávám jí slovo. Vážení kolegové, především Chci poděkovat Glenis za veškerou práci i za to, že úspěšně vedla týmovou práci eh, v parlamentu. Za to jsme velice vděční. Jménem výboru IMCO Eh, představuji tedy také stínového zpravodaje za naši frakci. Eh, chci říci, že je to velice důležitá eh, legislativa, která je důležitá pro lékaře, průmysl, farmaceutický průmysl, výzkumníky, akademiky, kdy je velice důležité na této úrovni postupovat. Bezpečnost, transparentnost, atraktivnost, to všechno jsou velice důležité principy a já jsem velice ráda, že můžeme konstatovat, že tyto priority se dobře vyjádří vyjádřili v konečné dohodě. Je důležité, aby evropští pacienti měli rychle možnost využívat léčebné prostředky a také je důležité, že zdůrazňujeme eh, konkurenceschopnost našeho průmyslu a vytváříme pracovní místa. Jde o velice důležitý aspekt rozhodování v oblasti zdravotnictví. Všechny tyto eh, aspekty jsme eh, zhodnotili při našem jednání s partnery a děkuji Glenis za vynikající vynikající práci. Evropský parlament eh, tedy chce přinést eh, zlepšení situace pacienty. Velice vítám závěry této dohody a budoucí legislativa eh, bude takto úspěšně uplatňována a naše frakce to podpoří při hlasování. Děkuji vám, paní Parvanová. A nyní dávám slovo panu Žil Parňou. Pane předsedo, vážení kolegové, především chci poděkovat Glenis za práci, kterou odvedla jakožto zpravodajka protože eh, bylo opravdu urgentní navrhnout určitá řešení, eh, která například umožňují snížit počet žádostí, jednat na situaci, kdy mezi 2007 a 2011 se o 25 snížily počty žádostí v Evropě o klinická hodnocení. Zjistili jsme také, že lhůty i administrativní náklady byly naprosto odrazující v posledních letech a proto jsme bohužel v posledních letech eh, byli svědky delokalizace výzkumu do nově se rozvějících zemí, eh, kde dohled nad klinickými hodnocení je mnohem pružnější. Eh, takže tedy eh, výzkumníci i farmaceutický průmysl vyčítali zákonodárcům, že mají příliš těžkopádný eh, administrativní postup. Jde tady o skutečná zlepšení v textu. Především je tady záruka transparentnosti o průběhu eh, a výsledcích klinických testů. Dále posiluje se úloha etické komise při schválení výsledků a také jde o princip dobré informovanosti pacientů i o o eh, principy ochrany zranitelných osob a také jde o ochranu osobních údajů. To všecko je velmi ke cti Evropskému parlamentu a všem evropským subjektům, eh, které pracují v oblasti léčiv pro humánní účely. Děkuji. Děkuji vám, pane Parňo, a nyní dávám slovo paní Ouken. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, už dlouhá léta máme velmi kvalitní spolupráci, jednání to byla velmi náročná a chtěla bych proto zejména poděkovat paní zpravodajce za skvělou spolupráci a děkuji také za to, že teď už konečně máme otevřenost a transparentnost ve vztazích s farmaceutickým průmyslem. Doufejme, že tak budeme pokračovat i do budoucna a zabráníme tomu, aby probíhaly neetické e, klinické testy a zabráníme velkým škodám na lidském zdraví. Eh, doufáme, že i nadále zajistíme vysokou úroveň kontroly léčivých přípravků, které přicházejí na trh. Nebudu teď zabíhat do toho, jak má tato transparentnost fungovat, to už tady zaznělo, ale ráda bych řekla, že i během těchto jednání se ukázalo, že zejména americký farmaceutický průmysl, ten velký farmaceutický průmysl, chtěl tuto regulaci, tato pravidla zcela okleštit, protože jim nejsou pohodlná. Ale my si musíme pamatovat, my musíme pamatovat na to, že jednáme v zájmu pacientů a v zájmu všech těch poctivých, kteří chtějí pravidla dodržovat. To bychom měli mít na paměti. Děkuji vám, paní kolegyně. Pan Sabrnoch má slovo. Pane předsedo, dámy a pánové,

pozdravit kolegyně Velmotovou a ostatní stínové zpravodaje a chci jim poděkovat, protože spolupráce na tomto tématu byla skutečně nesmírně otevřená, čestná a, ote- a vedlo to k velice zajímavému výsledku. Samozřejmě si zaslouží naše schválení. Pane komisaři, já mám na vás jednu otázku a také jednu připomínku. V Portugalsku se říká, Jak jste si vůbec mohl dovolit říct to, co jste tady říkal? Protože vy jste říkal, že evropští nemocní budou mít větší výhody než farmaceutický průmysl v důsledku tohoto návrhu. Ano, to je pravda, ale jenom díky Evropskému parlamentu, protože původní návrh komise a vašeho kabinetu vypadal tak, jako kdyby ho napsal farmaceutický průmysl. A tento parlament a zpravodajové dokázali pozměnit návrh a zaručili transparentnost, etickou povahu a bezpečnost jednotlivých práv. A to je to nejdůležitější. Nejde tady o soutěž, ale o konkurenci. Děkuji, pan Morganty. Děkuji, pane předsedo. Bohužel je pořád ještě spousta chorob, pro které nemáme účinnou léčbu. a proto potřebujeme zkoušky. Neměli bychom zapomínat na ty nemocné, na ty, kteří trpí. A tito lidé často mají jedinou naději, a to jsou nové metody anebo nové farmaceutické produkty a oni doufají, že budou fungovat. V Itálii jsou rodiny, které chtějí využívat metody, které vyvíjejí různí pracovníci. Já nejsem lékař, nejsem vědec, ale setkal jsem se se spoustou z těchto nemocných. Slyšel jsem, co říkají. A mám docela dobrou představu o situaci. Toto je jediná naděje. Pro ně je to často jediná naděje na život. My bychom chtěli, aby se odborníci setkávali s rodinami, s pacienty, než dospějí k nějakému závěru, a ne naopak, jako to bylo do posud. Děkuji vám, pane Morganty. Teď další řečníci, pan Líze, máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, dnes na sebe můžeme být skutečně hrdí. Toto je velký pokrok, zejména pro všechny pacienty v Evropské unii a jsme rádi, že jsme toho společně dosáhli. Mnoho výzkumníků, lékařů i pacientů čekalo přesně na to a celá léta, že překonáme byrokratické překážky, zejména při přeshraničních klinických trest, eh, testech, a hodnoceních v Evropské unii, protože je nutné zohlednit, že výzkum je univerzálně platný, a je nezávislý od farmaceutických firm. Například u nás v Německu se eh, utrácejí peníze za výzkum a výzkumníci říkají, my nechceme utrácet za byrokracii, chceme pomáhat pacientům. A já bych chtěl poblahopřát paní Vilmot a všem ostatním k tomu, že se nám podařilo do těchto procesů zavést určitou transparentnost. Tyto žádosti o zkoušky nesmí dále padat pod stůl. Zároveň se nám podařilo udržet velmi vysokou laťku etických standardů, eh, které jsme měli v předchozích nařízeních. Děkuji také komisi, zejména panu Borgovi, za navržené změny a za to, že toto téma doprovázeli, což znamená, že i oni hráli pozitivní roli v tomto procesu. Děkuji všem, kteří pomáhali, předsednictví rady, stínovým zpravodajům, zpravodajce a dalším. Myslím si, že je to dobrý výsledek a věřím ve velkou většinu při následném hlasování. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Líze. Teď přecházíme k proceduře Catch the Eye. Prosím, paní kolegyni Klas. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, klinická hodnocení jsou naprosto nezbytná pro eh, vývoj nových a lepších eh, lepších léků a lékařských metod. Je mm, díky nim možno odstranit nežádoucí a vedlejší účinky ještě než nastanou. Je to ovšem samozřejmě velmi citlivé téma, jde do etické stránky a transparentnost Eh, každý rok eh, jsou těmito riziky ohrožováni, ohrožováni eh, různí příslušníci menšin, těhotné ženy a tak dále. Studie se často provádějí souběžně ve dvou až třech členských státech najednou. Stávající směrnice nebyla zatím prováděna shodnou měrou ve všech členských státech, proto je zapotřeba harmonizace. Touto změnou chceme snížit nároky na administrativu při těchto hodnoceních. Zlepšíme tím podmínky pro všechny. Je samozřejmě jasné, že bez souhlasu příslušných etických komisí nemohou žádná klinická hodnocení probíhat. A změna role této komise v rámci klinických hodnocení je velmi zásadní. Ráda bych na tomto místě poděkovala paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a těším se kladný výsledek hlasování. Děkuji. Děkuji vám, paní Klas. Kolega Korea de Campos. ne, ne. Eh, děkuji, pane předsedající Já bych chtěl říct, že je mi velice líto, že nebyla schválena ustanovení, která by umožnila srovnávací klinické studie, které by přispěly k vyhodnocení terapeutické hodnoty nových léků. Nicméně jsou tady velké inovace, například proces harmonizace mezi členskými státy. To nás trošku ušetří byrokracie. Pak také to jednotné místo, které bude posuzovat tyto léky. Také máme klinické zkoušky, které budou vyhodnocovat úrovně rizika. A budou se také zveřejňovat zprávy Je dobře, že se podařilo vylepšit návrh komise a proto chci poblahopřát kolegyně pravodice paní Velmotové. Děkuji, pane Correo de Campos, jako další paní Tomašič. Hvala vám lijepa. Podržavam prijedlog uredbe, iako ima određeni e, Děkuji, pane předsedo. Podporuji tento právní předpis, i když e, není tam vše ideální. E, mám především na mysli otázku možnosti podat žádost od z internetového portálu. To je dobrá věc pro překonání administrativních překážek. Péče o pacienty musí být vždy na prvním místě, takže souhlasím s duchem tohoto návrhu. Nicméně domnívám se, že péče o nemocné a o pacienty, kterým je možné pomoci eh, testovanými léčivy, to musí do jisté míry o, omezit práva těch, kteří se účastní testu. Proto nemohu souhlasit eh, s stažením eh, informovaného souhlasu. Myslím, že tímto způsobem je možné ohrozit eh, velkou část klinických testů, které jsou nejen velmi, velmi finančně náročné, ale nám mohou také přinést e, úlevu mnohým e, nemocným. Děkuji paní Tomašič, paní Patreo Neveš má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda začala poděkováním zpravodajce, jakož i stínovým zpravodajům za vynikající práci, e, kterou odvedli Tady můžeme říci, že parlament opravdu velmi zlepšil původní návrh. Pokud jde o eh, výhody eh, z hlediska rychlých postupů při snižování nákladů a obecně vzato také eh, při vytváření podmínek, které umožňují vědecký výzkum. To všechno už tady bylo v rozpravě zmíněno. Tady je důležité také říci, že Některé etické eh, požadavky eh, byly dříve Eh, zdůrazněny, ale eh, návrh komise je pak zrušil, ale parlament je opět vrátil eh, do hry. Musím říci, že do budoucna je stále velice důležité, když probíhá vědecký výzkum, nikdy nezanedbat etiku, která chrání všechny účastníky těchto klinických testů. Děkuji paní Patrao Neveš. Na závěr paní Borcan. E, děkuji, pane předsedo. E, nová léčiva či nové terapie mohou zachránit životy. Předtím ale je nutné, aby prošly procesem klinických hodnocení, které podle členských států e, podléhají velice rozličným a různorodým podmínkám. V období 2007 až 2011 Eh, proběhl vývoj, který eh, se jasně projevil na pacientech, na lékařích i na celém systému obecně. Je třeba s eh, klinickými hodnoceními pokračovat a přitom je třeba chránit zájmy pacientů, chránit jejich bezpečnost. To je ta červená linie, kterou nesmíme překročit je také třeba mít informace o všech aspektech, včetně eh, eventuálních eh, neúspěšných testů aby nebylo nutné se třeba znovu pouštět cestou, která nepřináší výsledky. Děkuji, zpravodajce. Děkuji, tím jsme ukončili eh, proceduru Catch the A Slovo má pan komisař Borg. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem, kdo se zúčastnili této rozpravy. A ještě jednou chci poděkovat zpravodajce i stínovým zpravodajům za intenzivní práci. Toto nesmírně důležité nařízení podpoří výzkum v Evropě a zajistí vysokou úroveň ochrany. Samozřejmě, když je návrh dobrý a když ho parlament ještě vylepšuje, neznamená to, že ten návrh nebyl dobrý. To je prostě takovýto proces. Já si nechci mít ruce, protože jsem nebyl u toho, když byl návrh předložen. Já musím obhajovat celou komisi. Nicméně vezmeme si třeba etický výbor. Je pravda, že v původním návrhu, protože toto je nařízení, komise nechtěla předepisovat žádnou strukturu, žádný etický výbor pro všechny členské státy, protože různé členské státy mají různé tradice. Ale někteří ministři a také vládní a europoslanci se mnou o této věci mluvili. A já jsem se snažil pomoct vylepšit tento text tím, že odkážeme na etiku. Protože jsem všem, kdo se mnou mluvili, říkal, že já budu ten poslední komisař, který se bude snažit zbavit etiky v nějakém návrhu. Takže v důsledku tohoto legislativního procesu se věci vylepšují, ale to ne nezbytně znamená, že návrh komise sepsal farmaceutický průmysl. A mně připadá velice zvláštní, že by to tak mohlo být, protože připomínám poslancům, že v původním návrhu komise bylo také povinné zapojení pacientů do schvalování žádostí. A to bylo vůbec poprvé, kdy se na farmaceutickém průmyslu chtělo povinné zapojení pacientů. To byl tedy ten původní návrh. A myslím, že v trialogu to potom rada vypustila. Rada, která zastupuje členské státy. A připomínám také této sněmovně, že v původním návrhu komise navrhovala vnitrostátní mechanismus očkodnění zdarma. Bohužel, jak jsme říkali, politika je umění možného a vzhledem ke kompromisu jsme museli tento konkrétní návrh stáhnout. Říkám to jen proto, abych obhájil původní návrh komise který, a to mohu s potěšením konstatovat, byl vylepšen v konečné verzi textu. Takže jsem velice spokojený s tím, že se nám podařilo schválit návrh, podpořit návrh. Myslím, že to usnadní konání klinických zkoušek v Evropě a ne mimo Evropu. A bude to také ku prospěchu výzkumu, což znamená také prospěch pro evropské pacienty. Děkuji. Dank. Děkujeme, pane komisaři. A na závěr rozpravy má slovo paní zpravodajka kolegyně Vilmet. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem, kteří zde hovořili. Samozřejmě náš hlavní cíl byla ochrana zájmu pacientů. A toto nařízení leco zvyjasňuje. Máme méně byrokracie, jednotlivý portál, jediný portál, přeshraniční um, přihlášky vyžadují pouze jednu sadu administrativních dokumentů a ne několik, což zrychlí všechny procesy a přinese pacientům rychleji lepší a novější a zlepšené léčebné prostředky. Máme větší transparentnost, Všechna hodnocení, studie a zprávy budou, eh, budou publikovány i u těch neúspěšných hodnocení, u těch neúspěšných zkoušek a to je dobré pro všechny, pro bezpečnost pacientů, pro vědu i pro důvěru veřejnosti. Je to velice důležitý aspekt. Ráda bych pak řekla ještě několik slov o eh, podpoře ze strany různých eh, stran. Nevzpomínám si, že bychom měli nějaké téma zde v parlamentu, kdybychom dosáhli takovéto míry spolupráce a dobré vůle. Měli jsme podporu stínových zpravodajů, spolupracovali jsme velice úzce, komise i rada nás podporovali a samozřejmě i sekretariát výboru Envy, který odvedl skvělou práci. Myslím si, že jsme dosáhli velmi, velmi dobrého výsledku. Pracovali jsme v duchu spolupráce a porozumění a já bych si jen přála, kdyby každý legislativní balíček mohl být řešen takovýmto způsobem. Ještě jednou díky. Děkuji paní Wilmot. Tímto je tato rozprava uzavřena. Hlasovat se bude dnes v 18 hodin. Jako další bod na pořadu jednání je teď společná rozprava o elektronických komunikací. Jde o zprávu Pilar del Castillo Vera, co se týče jednotného evropského trhu elektronických komunikací, pak je to zpráva Herzog, opatření ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních